zdraví občanů a spotřebitelů. Ještě bych chtěla poděkovat kolegyni Regně Bastos, protože jsem předtím zapomněla jmenovat. A to také bylo jedním z mých nedostatků. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Rozprava o tomto bodě je ukončena. Hlasovat se bude zítra ve 12 hodin. Dalším bodem na pořadu jednání je doba vyhrazená pro otázky komisi. A první otázka je od eh, pana Parně na pana komisaře Daliho a týká se zákazu obchodování s léčivem eh, zvaným mediator. Pane komisaři, máte slovo. Well, thank you very much, Madam President. Mnohokrát děkuji, paní předsedající, vážení poslanci. Dovolte mi, abych eh, řešil všechny čtyři otázky. První otázka byla, zda komise může vysvětlit, proč nebylo učiněno rozhodnutí v roce 1998, rozhodnutí, které by zakazovalo léčivé přípravky obsahující Benflorex. Odpověď. A v roce 1998 se hovořilo o Benflorexu a v výboru pro léčivé přípravky pro lidské užití. Evropská agentura pro eh, léčiva a pracovní skupina o tom také hovořili. Eh, tehdy bylo dospěno k závěru, že Benflorex by neměl být zahrnut do rozsahu eh, hodnocení na evropské úrovni, a pokud jde o některé anorektické agenty. A bylo dohodnuto, že Pracovní skupina se bude zabývat tím, zda zde existoval nějaký, existoval nějaký problém s bezpečností. V březnu 1999 eh, dospěla tato pracovní skupina k tomu, že zde neexistují eh, žádné, žádná nebezpečí, eh, pokud jde o léčivé připravky obsahující benfluorex. A z toho důvodu nedošlo k žádným změnám původních závěrů. Druhá otázka. Neměly by komisi zneklidnit zákazy, které vydaly španělské a italské orgány? Odpověď. Itálie a Španělsko nezvrátili povolení pro přístup na trh pro Benflorex. Poprvé, kdy členský stát provedl efektivní opatření, pro mediator bylo v roce 2009, eh, kdy Francie stáhla povolení pro přístup na trh. Ve Španělsku Serviér eh, držel práva pro uvedení na trh a stáhnul v roce 2003 tento, případek, eh, tento přípravek z trhu. Zároveň Serviér nepožádal o povolení pro přístup na trh. A tento přípravek zůstal povolený ve Francii, Portugalsku, Lucembursku a v Řecku. A Benflorex ehm, a byla otázka, o které se hovořilo eh, v, eh, ve skupině pro farmakovigilanci. Eh, chtěl bych vyjasnit jednu věc dohled nad eh, údaji v rámci farmakovigilance a následná rozhodnutí týkající se povolení léčivých přípravků, to je kompetence členských států. Zásahy komise v takovýchto případech jsou výjimečné a omezené eh, na specifické případy. Komise může zahádit celoevropské hodnocení Evropskou agenturou pro eh, léčivé přípravky ve dvou případech. Za prvé, když členské státy přijmou odlišné, eh, odlišná rozhodnutí, pokud jde o uvedení na trh, a za druhé, pokud dojde ke zvrácení povolení k přístupu na trh. A v případech, kdy má komise pocit, že zde jsou ovlivněny zájmy společenství. A komise nicméně k takovýmto závěrům nedospěla. A nebyla zároveň v té době učiněna žádná odlišná rozhodnutí v členských státech. Třetí otázka byla, proč eh, komise vyčkávala tak dlouho, až do června 2010, než přijala pevné rozhodnutí týkající se uvádění eh, tohoto přípravku na trh. Odpověď. V roce 2009 členské státy, konkrétně Francie, eh, stáhly mediátor z trhu to automaticky vedlo k přeskumu rizika tohoto produktu a to nakonec vedlo k tomu, že komise přijala rozhodnutí, které žádalo veškeré členské státy, aby zrušili veškeré povolení pro přístup na trh pro veškeré produkty obsahující Benflorex. Nová legislativa farmakovigilance přijatá 15. 12. 2010 zavedla a další opatření ze strany Evropské agentury pro léčivé přípravky a zároveň se tím vytváří nové postupy pro hodnocení eh, bezpečnosti produktu. Čtvrtá a poslední otázka byla, zda komise požádá Evropskou agenturu pro léčivé připravky, aby vypracovala retrospektivní studie o používání tohoto léčivého přípravku v průběhu posledních 20 let. Odpověď. Komise doposud nepožádala Evropskou agenturu pro léčivé přípravky, aby provedla retro, retrospektivní studii um, o tom, jak byl tento přípravek používán v posledních 20 letech. Údaje ve francouzské zprávě ukazují, že tento eh, léčivý přípravek byl nejvíce používán ve Francii. Já bych nyní řekla ještě, jak budeme postupovat s doplňkovými otázkami. Vezmeme všechny na jednou. Pamatujte, že na jednu otázku máte 30 vteřin a poté požádám komisaře, aby na ně odpověděli najednou. Pan, pane, vaše otázka. Euh, ano, to bude opravdu velice eh, krátké. Vzhledem k tomu, co už řekl pan komisař Dali, děkuji mu za přesnou odpověď. Vy už jste hovořil o lete 2003-2005, eh, kdy eh, společnost Servis sama požádala o stažení z trhu ve Španělsku a v Itálii, tak jste hovořil o roce 1998, kdy ta pracovní skupina nežádala o um, vyloučení tohoto léčiva z trhu. Nicméně od roku 1997 byl tento lék zakázán ve, spojeném, ve Spojených státech. Na tak významném trhu, jako je evropský trh, kde je půl miliardy obyvatel, já se tedy ptám, a to je má dodatečná otázka, zda by bylo neza, eh, zapotřebí také eh, vyšší obezřetnosti a vyšší bdělosti. Vzhledem k tomu, jak velká je Evropská unie a kolik má eh, spotřebitelů. A právě v tom je kompetence Evropské komise, aby předešla něčemu podobného, podobnému. Jako té věci, která se udála ve Francii. Opět to zopakuji. Dodatečné otázky mají trvat jen 30 sekund. Taková jsou naše pravidla. Další má právo položit otázku. Pan Tarabela. Pane komisaři, rozšíříme diskuzi, hovoří se o mediátoru, což je jen špička ledovce. Například proč léčiva, ať už jsou jakákoliv a mohou být použita i nesprávným způsobem, mohou mít i smrtelné účinky. Proč nadále mohou být kupována volně v Evropské unii a volně cirkulují? Je efektivní činnost agentury pro kontrolu léčiv, když její závěry nejsou závazné pro členské státy? Pane komisaři, máte slovo. Co se postupů týče, postupů, které byly platné v době historické události, již jsem připomněl ve své první odpovědi. Jak jsem prohlásil, bylo zde jasné oddělení nebo rozdělení mezi eh, členskými státy a úrovní Evropské unie. A toto oddělení nadále platí a je žárlivě střeženo členskými státy a právě proto jsme po určitém čase cítili, že zapotřebí posílit naši farmakovigilanci a příslušné postupy. A musím prohlásit, že v roce 2004 došlo k pokroku u e, revize těchto farmakovigilančních postupů a také v poslední dohodě o farmakovigilanci, která je současná, Teď máme celou řadu dalších kroků, které můžeme přijmout, eh, abychom i na evropské úrovni zajistili, že jakékoliv léčivo, které je staženo z kteréhokoliv eh, trhu, může být eh, dále tedy analyzováno a případně mohou být přijaty kroky proti takovémuto léčivu. Takže to je situace, jakou máme dnes. A já tedy vás ujišťuji, že jsem instruoval naše oddělení, aby provedla zátěžový test také u nové, e, nových farmakovigilančních postupů, která, které vstoupily v platnost tou naší novou dohodou. A mediátor je v tomto případě jakousi případovou studií, e, která má ukázat, zda by se něco podobného mohlo odohrát i za pomoci posledních farmakovigilančních postupů, které máme, či zda by se to stát nemohlo. Takže chceme odhalit všechna slabá místa nebo eh, nebo případy, kdyby k něčemu podobnému mohlo dojít. Pokud bychom něco takového objevili, tak vás budeme informovat. Děkuji a přejdeme k dalším dotazům. To je dotaz pana Beleta na pana komisaře Pibalkse, kterého zde vítám, a týká se e, prodejů e, předplatného iPadu. Paní předsedkyně, dámy a pánové, Apple dnes oznámil, že digitální předplatné Eh, časopisů a novin prostřednictvím, eh, tedy pro iPad, eh, budou k dispozici výhradně přes iTunes. Sice je možné, aby poskytovatelé tohoto obsahu také na svých webových stránkách nabízeli tento obsah, ale nebude možné ho na zařízeních eh, Apple číst bez příslušné aplikace. Vyžaduje se, eh, abychom mohli zasáhnout také to, aby Apple eh, byl významným hráčem na trhu nebo dominantním hráčem na trhu. Sice není to zcela jasné, poněvadž toto odvětví je poměrně nové a teprve se rozvíjí. A navíc zde máme několik srovnatelných platform a zařízení s podobnou funkčností. Některé také mají vlastní obchody s aplikacemi a také není zcela úplně jasné, nakolik je velký, velká poptávka po těchto produktech. Jakmile se trh stabilizuje, bude možné posoudit a bude nutno posoudit otázku dominance. Dominance je podle eh, soudního dvora eh, definován jako hospodářská síla, která může bránit konkurenci efektivním způsobem na příslušném trhu. A může to Eh, být na úkor konkurentů a také spotřebitelů. Komise si je vědomá toho, že existují alternativní aplikační platformy a dále několik eh, firm eh, v nedávné minulosti dali na trh řadu přístrojů a zařízení s podobnou funkcionalitou a další budou následovat. Komise tedy sleduje eh, v součinnosti s národními orgány pozici Apple na trhu. Děkuji vám, pane komisaři. Eh, nejdříve pan Belet a potom doplňující otázky. Děkuji vám. Děkuji vám, pane komisaři. Apple, ano, Apple uznal, že eh, bude mít eh, nový eh, způsob poskytování předplatného, ale nevíme, zda budou nadále využívat své dominantní pozice, pokud se týče té dominance, kterou mají. Nevíme, jaký to má zcela vliv na Eh, média v Evropě a nevíme tedy, jak si představujete eh, další postup, tedy zda nějaký eh, postup zavedete v, týdnu, v týdnech nebo v měsících nebo v jakém horizontu. Więc ja bym chciał, panie komisarzu, podziękować panu za odpowiedź. Ja bych chtěl poděkovat panu komisaři za odpověď. Domnívám se ale, že jste neodpověděla na jednu zcela zásadní věc. A to, jestli si vůbec umíme představit, jak velký podíl na trhu může Apple v nový produkt ehm, zabrat. Eh, co my chceme vědět, jestli Apple se stane dominantním hráčem na evropském trhu. Děkujeme, pan komisař. To se teprve uvidí, jestli Apple bude mít dominantní postavení na trhu. Trh se vyvíjí, takže musíme hodnotit to, co je trh a co znamená dominantní postavení na trhu. A já si myslím, že v současné době je předčasné, aby komise eh, dělala nějaké kroky. A pokud přístup Apple eh, nebude znamenat dominantní postavení, potom nebude nutné, aby komise činila odpovídající kroky. Jak jsem řekl, komise monitoruje eh, situaci a má na paměti pravidla hospodářské soutěže. Pokud bude potřeba učinit kroky, budou tyto kroky učiněny. Až přijde ta správná chvíle, až dospějeme k závěru, že je potřeba jednat. Takže budeme jednat, až to bude nutné. Děkuji a teď se dostáváme k další otázce, otázce paní Andrikiene, a to se týká ochrany investic v souvislosti s jednání mezi EU a Ruskem o nové dohodě o partnerství a spolupráci. Paní předsedkyně, dámy a pánové poslanci. Jde o 92 miliard zahraničních investic eh, v roce 2008 a tímto objemem eh, byla Evropská unie největším zahraničním investorem v Rusku. Pokud se týče energetiky, je třeba zajistit to, aby eh, v dohodě o energetické chartě aby se tato charta stala součástí této nové smlouvy o mezi EU a Ruskem. Ustanovení by měla chránit energetické investice a měla by být součástí celé věci také eh, mechanismus pro řešení sporů. Smlouva o energetické chartě nadále zůstává eh, multilaterálním nástrojem, kterým se řídí energetické dohody. My chceme, abychom měli také závazná pravidla o výrobě energie, tranzitu energie a prodeji energie. Ruské, Rusko se znovu vrací k jednání o energetické chartě a to je velice důležitý, důležitá změna a my se k tomu všemu stavíme otevřeně. Domníváme se, že je v ruském zájmu, abychom měli eh, právně závazný rámec v oblasti energetiky eh, v rámci posledních jednání. Modernizace energetické charty bude vhodným kontextem pro dvoustranná jednání o tomto návrhu. Děkuji vám, pane komisaři, paní Andrikiene. Paní předsedkyně, děkuji vám, pane komisaři. Já mám ještě doplňující otázku. V Evropském parlamentu v současné době pracujeme na budoucí investiční politice Ruska. V souvislosti Ruskem často slýcháme o expanzi ruských firm na evropském trhu, zejména v energetice. Současně s tím ovšem evropští investoři mají veliké potíže, s nimi se musí potýkat v Rusku, poněvadž energetika a další sektory jsou zde považovány za strategické. Jak tedy chce komise zajistit princip reciprocity eh, v a udržování tedy reciprocity podle partnerské smlouvy v oblasti investic. Pane komisaři? Myslím, že v průběhu týdne se sejde kolegium komisařů s ruskou vládou ohledně investiční politiky. Budeme diskutovat eh, o otázkách, které se týkají obou dvou stran. Máme určité argumenty, které chceme předložit. Eh, Rusko eh, zase uvádí, že některé z jejich investic nejsou příliš oceňovány v Evropské unii. A je zapotřebí říct, že v posledním roce vztahy Eh, vztahy se eh, jak se zlepšily, eh, že obtíže se mm, rozvolnily. A budeme tedy schopni prodiskutovat věci do většího detailu. Vztahy by se měly budovat na dohodě, podle mého, a dohoda, která by měla následovat po této dohodě partnerství a spolupráci, by měla být opravdu blízká, a měli bychom předcházet situacím, kdy jedna strana bude druhou obvinovat z toho, že nedodržuje pravidla. E, je třeba, abychom vedli celou věc správnou dynamikou, je tu naděje, že dosáhneme dobré dohody a že bude také dosti silná. Opravdu loni došlo ke skutečně pozitivním posunům v našich vztazích. Děkuji vám, pane komisaři. Přejdeme k dalšímu dotazu od paní Jensen. Tento dotaz se týká podpory Evropské unie do, globálnímu, do globálního fondu pro boj proti AIDS, tuberkulóze a malarii. Paní předsedající, dámy a pánové, to je opravdu velice důležitá otázka a komise ji bere velmi vážně a proto také zblízka a s velkými starostmi sleduje celou e, situaci. Komise silně podporuje Globální fond boje proti AIDS, tuberkulóze a malárie. Tento fond měl veliké úspěchy a já chci spolupracovat s tímto e, fondem na to, abychom vyřešili e, potíže co možná nejdříve, abychom nadále jako komise mohli být jedním z největších přispěvatelů do tohoto fondu. Je důležité zdůraznit, že problémy, o kterých se hovoří, nejsou způsobeny fondem samotným, ale v jednotlivých zemích eh, osobami, které jsou kontrahovány k implementaci těchto programů. To jsou země, eh, kde je vždy eh, nutné sledovat situace, aby nedocházelo k podobným problémům. Je známo, že generální inspektor fondu vedl šetření ohledně využívání 4,8 miliard eh, amerických dolarů ve 43 zemích. Tato šetření se odehrála buď na systematické bázi, anebo eh, jako reakce na informace o potenciálním zneužití prostředků z fondu. Šetření je nyní eh, dokončeno a je připravena zpráva, která byla uveřejněna na stránkách tohoto globálního fondu. E, tato praxe ukázala, že e, prostředky globálního e, fondu netolerují korupci a komise provedla pětipilířový audit globálního fondu, tak jak to bylo žádáno od, na základě pravidel finančního nařízení EU. Eh, pro eh, ty organizace, které přijímají finanční prostředky od EU. V listopadu 2010 eh, tato zpráva auditorů uvádí, že globální fond respektuje principy rozdělení zodpovědnosti a kontroly řízení a finančního řízení. Takže standardní mechanismy jsou zde proto, aby bylo zaručeno, že Peníze, které fond získá od dárců, budou správně využity. Nicméně auditoři také eh, prohlásili, že zapotřebí provést různá zlepšení ve eh, fondu eh, oproti stávající vzdálání rizik. Teď je zapotřebí, aby došlo k patřičným modifikacím a aby se realizace těchto modifikací zrychlila. Také se provádí druhá auditní mise která se koncentruje zejména na kontrolu jednotlivých států. 27. ledna 2011 na telekonferenci z 2. února jsem hovořil s výkonným ředitelem Globálního fondu panem Skazeškým a vyjádřil eh, potřebu dalších reform, aby bylo zaručeno, že eh, prostředky budou eh, správným způsobem zpravovány, rozdělovány. 2. února se sešla správní rada globálního fondu a navrhla možnost externí revize dohledových pravidel globálního fondu. Takže na odpověď zda EU nebo komise Eh, zvažovala, eh, jakým způsobem přispívat dál do tohoto fondu, musím říci, že výkonný ředitel a eh, představenstvo Eh, bylo v kontaktu s eh, Evropskou komisí a Evropská unie a zejména tedy komise musí udržovat své celkové závazky k cílům globálního fondu, k reformním procesům a přizpůsobování se eh, zdravotních systémů v jednotlivých státech. Komise v tomto smyslu identifikovala jasná kritéria, která je třeba provést, aby se mm, některé věci vyřešily Jedná se o preventivní opatření, detekci eh, podvodů, ale to nemá žádnou implikaci eh, ohledně eh, provádění plateb. Nicméně je třeba, že je třeba posílit kontrolní mechanismy, protože zadržování plateb není nejlepší možností. Proto tady potřebujeme ještě posílit kontrolní mechanismy na úrovni jednotlivých států, aby se předešlo eh, předešlo možnému zneužití peněz a nadále tedy pokračovat eh, v platbách. Musím ještě zdůraznit, že fond má fantastické výsledky, nicméně eh, podvod byl konstatován a s podvodem se musíme vypořádat. Děkuji, pane komisaře. O tuto otázku má zájem mnoho eh, kolegů, mohu ale přijmout jen dva. Nejdříve paní Jensen, potom pan Kešmen a pak pan, pak, pan Nikolau. Děkuji, paní předsedající. Děkuji také komisaři za jeho podporu pro fond a děkuji také za to, že eh, zasáhl poté, co nastaly problémy a děkuji také za to, že byly celou věc vážně. Konkrétní otázka na komisaře je, jaký časový harmonogram si představujete? Pokud jde o zmrazení prostředků fondu, jak rychle tedy je možné nalézt řešení? Došlo k zatčením těch, kteří podváděli a v jakém časovém eh, výhledu eh, chcete opět uvolnit prostředky. Pan Kešmen, děkuji paní předsedající, děkuji za odpověď komisaře. Chtěl bych se vás zeptat, jestli souhlasíte, že eh, celosvětový fond pro boj proti AIDS, tuberkuleze a malárii je zásadní a bylo by špatné zamrazit nyní financování, protože by to ohrozilo projekty. Souhlasíte s tím, že musíme posílit mechanizmy kontroly, ale zároveň musíme posílit svůj závazek a zajistit, zajistit, že tento světový fond pomůže těm, kteří nejvíce pomoc potřebují, lidi, eh, lidem, kteří jsou ohroženi AIDS, tuberkulózou a malárií. Eh, dále, korupce. Za korupci nesmí platit eh, ti, kteří jsou nevinní, ti, kteří trpí AIDS, tuberkulózou a malárií. Pan Papa Nikolau. Mnohokrát děkuji, pane komisaři, za odpověď. Podle toho, co bylo zveřejněno, se ukazuje, že Evropská unie, a pokud jde o Světový fond pro boj proti AIDS, tuberkulózu a malárii, že pro tento fond Evropská unie v roce 2008 až 2010 vydala více než 900 milionů eur. Mě by zajímalo, kolik to tedy bylo. Vy už jste hovořil o některých problémech, ale provedli jste nějaké, diskuz, eh, nějaké studie soustředící se na to, zda tyto peníze došly na ta správná místa? Děkuji, komisař. Eh, jsou zde dvě stránky této věci. Na jedné straně uznávám, že eh, fond eh, dělá velice dobrou práci, že se stará o lidi, kteří to skutečně potřebují, ale na druhé straně jsou zde veřejné prostředky a veřejné prostředky jsou peníze daňových poplatníků. A jeden případ podvodu eh, může být velice destruktivní, takže musíme se snažit nalézt řešení. Mým cílem je do léta Um, učinit uh, další opatření, abychom mohli znovu zahájit platby. Uh, musíme identifikovat a uh, problémy. Ten ústřední orgán je dobře auditován a když převedeme peníze do toho ústředního orgánu, je to v pořádku, ale poté existují problémy v těch jednotlivých zemích. Eh, v těchto jednotlivých zemích poté existují problémy. Musíme provést reformy co nejrychleji, protože pokud budou problémy odhaleny příští rok, vy se určitě jako první budete ptát, komisaři, vy jste věděl o těch případech, proč jste nejednal? A já potom řeknu, a eh, já jsem neměl dostatečné informace. Já se domnívám, že pokud vyřešíme tuto otázku do léta, Nemyslím si, že to bude mít eh, nějaký negativní vliv na celý fond, ale zároveň se nám podaří posílit důvěryhodnost tohoto fondu a peníze daňových poplatníků tak budou vydány důvěryhodným způsobem. Děkujeme komisaři, nyní se dostáváme k další otázce, eh, která je otázkou na pana komisaře Tajányho. Pokládá ji pan Higgins. A tato otázka se týká označení CE. So, Commissioner, when you are ready. Commissioner, please. Prosím, pane komisaři. Signor Presidente, onorevole... Paní předsedající, pane Higginsi, Ochranná značka je viditelnou známkou, eh, která je užitečná pro eh, dobré fungování vnitřního trhu. Přijetí nového normativního rámce v roce 2008 posílilo důvěryhodnost ochranné známky eh, v souvislosti s třemi osami. Za prvé posilit kontrolu certifikačního systému u výrobku, za druhé ustavením dohodu nad trhem Eh, ze strany národních orgánů, které musí kontrolovat deklarace o eh, konformitě eh, produktů a případně dát certifikaty třetím stranám. A za třetí, povinnost členských států posílit celní kontroly tak, aby jen produkty, které odpovídají legislativním nárokům, mohly cirkulovat po evropských či světových trzích. Toto jsou tedy nástroje na ochranu známky, ochrany známky CE e a nový normativní rámec posiluje důvěryhodnost této známky a tedy i dobrou reputaci výrobků označených tímto způsobem na vnitřním trhu a následně i na vnějším trhu. Posílené kontroly u importovaných výrobků jsou zaměřeny na to, aby bylo méně e, zneužívání Eh, značky eh, CE i mimo evropský trh. A eh, dotaz Evropského parlamentu vedl k tomu, že Evropská komise vedla informační kampaň o charakteru této ochranné známky mezi ekonomickými agenty, tedy mezi podniky a také spotřebiteli. Cílem kampaně je pomáhat jednotlivým stranám, zejména pak malým a středním podnikům, aby lépe pochopili význam ochranné známky a fungování mechanismu, na němž se tato známka zakládá, tak, aby správně byly aplikována ustanovení týkající se této známky a případné ochrany před soudy, pokud dojde k tomu, že nějaký výrobek je eh, nebezpečný nebo je u něj nesprávně použita tato známka. Naše dohody a dialogy s třetími zeměmi, včetně zeměmi Mercosuru, tedy Latinská Ameriky, zejména tedy s Argentinou, jsou zaměřeny na to, abychom vytvořili regulační technický rámec, který eh, bude podporovat eh, známku CE. V různých kontaktech eh, s partnery z celého světa jsem měl příležitost toto podporovat. V Latinské Americe budu zase na jaře a i toto téma bude na programu našich jednání se zástupci vlád Latinské Ameriky, eh, Brazílie, Argentiny a Chile. Také chci samozřejmě zdůraznit, že v úzké spolupráci společně s vámi chci tedy bdít nad správným fungováním tohoto mechanismu podporujícího ochranu známku CE, včetně povinností jednotlivých členských států eh, ohledně konkurenceschopnosti našich, eh, našich produktů. A chci připomenout, že Evropská komise bude znovu zkoumat eh, situaci a předloží zprávu Evropskému parlamentu v roce 2013 na základě nařízení 775. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Mám zde několik žádostí, takže nejdříve pane Higgins a potom paní Tykau. Mnohokrát, děkuji. Mnohokrát děkuji paní předsedající, děkuji komisaři za odpověď. Koncept je dobrý, soustředí se na spotřebuje, na eh, reputaci, na eh, kvalitu produktů z EU, ale nevidím eh, od Eurostatu žádné informace, pane komisaři, o tom, a jakou hodnotu má toto označení pro evropské obchodníky a e, jak přispívá k obchodu. Já se domnívám, že bychom se tím měli zabývat více. V roce 2010 v Dubnu e, se té se snažil provést kampaně na podporu označení CE. Já se ale domnívám, že toto označení není dostatečně prosazováno a že není plně využit jeho potenciál. Paní Tykao. Domnule komisar, pentru... Děkuji, pane komisaři. Vy jste hovořil o hospodář, o konkurenceschopnosti Evropské unie. Já ehm, oceňuji vaše snahy týkající se průmyslové politiky EU. Mě by zajímalo, kolik procent eh, produktů na evropském trhu má označení CE a kolik procent z toho bylo vyrobeno v Číně. Myšne. Děkuji, pane komisaře. Děkuji za to, že jste pozdvihli několik eh, problémů, které skutečně jsou v jádru naší pozornosti, protože dochází k padělání u importovaných, ať už legálně či nelegálně importovaných eh, produktů z třetích zemí. Bohužel Evropská Komise a komunitární instituce nemají celní orgány nebo policejní orgány, které by k tomuto mohly využít. Proto se musíme svěřit do rukou kontrolní činnosti členských států. Jakmile je produkt propuštěn do eh, oběhu eh, v, v Evropské unii, může eh, cirkulovat tedy i s touto značkou. Zahájili jsme informační kampaň O tom ještě budu hovořit, abych odpověděla na druhou otázku pana Higgince. Nejde nám jen o to, aby se správným způsobem užívala tato ochranná známka, ale také, abychom měli záruku u těch produktů, aby bylo ověřeno, zda ten produkt není padělaný. E, podívejme se na rotranský e, přístav, kudy přijíždí valná většina hraček. A myslím, že i já osobně se tam pojedu podívat, eh, abych eh, ukázal, že Evropská komise eh, má zájem o kontrolu výrobků, které přijíždějí z třetích zemí do Evropské unie, protože se jedná tedy o jeden z největších přístavů v EU. Co se pak týče užívání ochranné známky CE, také jsem přesvědčen, že by měla být využívána mnohem více. Zatím jsme v jakési první fázi, je třeba pokračovat dál, k tomu potřebujeme také školicí kampaň. A také k tomu pozbuzoval Evropský parlament, to já si dobře pamatuji. Vzpomínám si na to i ze své parlamentní práce zde mezi vámi, že se zdůrazňovala potřeba, aby zde byla ochrana známka, která na počátku bude ukazovat na respektování eh, evropských norem, protože eh, mějme na paměti, že tato ochranná známka neznamená automaticky známku určité kvality, ale to, že došlo k autocertifikaci nebo k certifikaci určitých subjektů, označující, že byla respektována určitá komunitární pravidla. Já vím, že Evropský parlament, protože už na to padla eh, otázka i v průběhu slyšení před rokem, když jsem kandidoval eh, v parlamentu na eh, pozici komisaře, tak při tomto mém eh, slyšení se hovořilo o tom, zda tato ochranná zámka CE Malitu. Já nejsem proti tomu, aby takto byla označena evropská kvalita, ale je třeba, abychom především rozvíjeli užití známky CE za pomoci informační kampaně v rámci EU. Ano, je zapotřebí vykonat ještě mnohé. A pak následně můžeme začít uvažovat o tom, jaké další iniciativy můžeme přijmout. Ale především musíme usilovat o to, aby ochranná známka CE se e, stala společnou věcí pro podniky v e, Evropské unii, zejména pro malé a střední podniky, které snad budou potřebovat více informací než ostatní a mohu potvrdit v Evropském parlamentu své úsilí o to, abychom co možná eh, nejúčinněji takto postoupili dál. Děkuji panu Higginsovi za eh, taková, eh, takovéto dotazy, protože nám to umožňuje, abychom i v průběhu různých činností, abychom jako poslanci a komisaři a prostřednictvím také našich úřadů, informačních v jednotlivých členských státech, abychom informovali podniky že je důležité využívat tohoto nástroje ochranné známky CE. A je také třeba eh, eh, stále důrazně připomínat členským státům, že je třeba se snažit o snižování eh, padělání nebo nelegitimního užívání ochranné známky CE. Je třeba chránit naše produkty a je třeba chránit komunitární pravidla, které jsou zejména v zájmu spotřebitelů. Thank you, Commissioner. In... Děkuji, pane komisaře. Abych eh, uspokojila ty, kteří zde čekají, velice trpělivě a poněvadž máme poměrně málo času. Navrhuji, abychom další tři otázky na pana komisaře Tajányho vzali na jednou a umožníme doplňující otázky pouze od autorů těchto otázek a pak eh, budeme mít možnost vysvětlit pana komisaře Šavčaniče. Takže nejdříve Eh, pan eh, Papako Nikolau o různorodosti podnikatelského prostředí v českých zemích, pak otázka pana Crowleyho o malých středních a malých podnicích a na závěr otázka paní Harkin o podnikání v zemích uplatňující úsporná opatření. Pane komisaři, nechci být nezdvořila, ale prosím, pokuste se odpovědět stručně. Bene, presidente, cercherò di Dobře, paní předsedající, budu se eh, snažit eh, toto eh, respektovat do, do té míry, jako když jsem byl poslancem. Nicméně jsou to velice důležitá témata. Chceme podporovat jako komise podnikání, zlepšit kontext, v němž fungují podniky zemna ty malé a střední a podporovat je v přístupu na trh třetích států. Tato tři témata jsou pro mne prioritou. V následujících dnech se bude konat revize Small Business Act, který přijela komise roce 2008. Ustanovení této legislativy jsou v plném souladu se strategií EU 2020 a je třeba zajistit jejich realizaci na národní úrovni prostřednictvím všech příslušných aktérů takže to budou jak podnikatelské organizace, tak orgány členských států, které budou monitorovat výsledky, již bude dosaženo. My chceme zaručit, že principy, které nám leží na srdci a které jsou obsaženy ve Small Business Act, budou eh, dodržovány jak na komunitární, tak na národní úrovni. Už jsme zavedli test malých středních podniků, Eh, test pro malé a střední podniky ohledně eh, legislativy evropské. A proto teď chceme harmonizovat využívání tohoto možného testu a zlepšovat tak kvalitu hodnocení. A navíc všechny členské státy budou eh, podněcovány k tomu, aby postupovaly stejně ve ve svém rozhodovacím eh, postupu eh, ve vnitrostátních eh, procedurách. Chceme předejít a nebo chceme eliminovat nerovnosti, nevyváženosti, k nímž může docházet mezi jednotlivými členskými státy. Chceme například vytvoření jednotných okének nebo jednotných center, kde je možné se informovat o všem a také chceme pozbuzovat k výměně osvědčených praxí. Chceme podněcovat mladé lidi k podnikavosti, spolupracovat eh, na přeshraniční úrovni a také eh, za iniciativy Evropského parlamentu jsme tvořili program Erasmus pro mladé podnikatele. Výsledky jsou pozitivní, proto chceme spolupracovat na to, abychom dali tomuto programu právní, eh, právní základ a tento program, aby se stal trvalým. Také se zaměřujeme konkrétně na ženy podnikatelky. Máme síť, které, kde už je tady 250 velvyslankyň z 22 členských zemí, eh, které se tímto programem zabývají a doufáme, že tato síť ještě zhoustne. Eh, máme tedy eh, jakousi mentorskou funkci pro podnikatelky nebo mentorský servis pro podnikatelky v 20 členských státech. Zahájili jsme na v loňském roce širokou veřejnou konzultaci zaměřenou na naše úmysly eh, podporovat podnikatelského ducha. Závěry této konzultace nám umožňují, abychom stanovili hlavní směry a posílili eh, služby na podporu malých a středních podniků tak, aby finanční prostředky z veřejných zdrojů byly využívány efektivně. Také jsme akumulovali určité zkušenosti u internacionalizace malých a středních podniků. Bylo to několik velice úspěšných mm, eh, programů jako eh, helpdesk eh, v Číně, podobné středisko v Japonsku a v jiných místech. A na základě výsledku studia financovaným parlamentem připravujeme sdělení o posílení podpory malým a středním podnikům na eh, trzích ve třetích zemích. A na závěr nové ekonomiky jako Čína u nich mohu potvrdit, eh, že dopad Small Business Act je takový, že mm, Evropská komise využila eh, prostředky umožněné Evropským parlamentem pro mm, přípravné akce a eh, tak tam vznikla centra, informační centra pro podporu malých a středních podniků. Já jsem byl v listopadu v Pekingu, kde bylo inaugurováno toto středisko Evropské unie pro malé a střední podniky v Číně. A na závěr zítra bude jmenován nový eh, eh, hlavní představitel pro malé a střední podniky, to bude náměstek generálního ředitele DG Enterprise, pan Kajecha, který se bude zabývat právě aplikací eh, Small Business Act a bude se zaměřovat tedy na malé a střední podniky. V dokumentu, který bude schválen komisí, vybízíme všechny členské státy, také místní orgány, aby jmenovali své tedy představitele pro malé a střední podniky aby bděli nad ehm, prováděním Small Business Act eh, v daném území. A teď vám mohu oznámit, že už jsem měl pozitivní ohlasy z různých členských států ohledně této činnosti. Thank you very much, Mnohokrát děkujeme, pane komisaři. Pokud jde o doplňující otázky, tři autoři, takže nejdříve pan Papa Nikola. Κύριε Επίτροπε, za ευχαριστώ πολύ για τα όσα είπατε και Děkuji vám, pane komisaři, za vaše slova. Eh, to zní velmi ambiciozně. Eh, přesto já se chci eh, vrátit o jeden krok zpět. V roce 2008 na Radě pro konkurenceschopnost tam zazněla výzva ke zkrácení určitých lhůt týkajících se podniků. A vlastně mělo se to přeskoumávat o tři roky později, to znamená nyní Eh, pro eh, zařízení podniku, eh, to máme třeba v Rakousku 15 dní, v Belgii 1,5 dne, prostě je to velice, velice odlišné. A to samozřejmě může mít negativní vliv na hospodářský růst. Mě by zajímalo, jakým způsobem může komise vyvinout tlak na příslušné státy, aby urychlili své procesy. Pan Crowley. Děkuji paní eh, předsedkyni, děkuji panu komisaři za odpovědi. Mám tři body. Především ten China Help Desk. To je eh, vynikající myšlenka, eh, poněvadž dá se říci, že je tam obtížný přístup, ale pomáhá to spíše větším firmám. Dále Eh, možná, eh, že bychom podobný přístup mohli lépe eh, uplatňovat v zemích skupiny BRIC, tak aby se tam lépe uplatili naše firmy. A za třetí, ten model, který je ten vztah mezi EU a Japonském v oblasti obchodu a investic, to by možná mělo být za to za standard, podle kterého bychom se měli řídit. Děkuji, pane komisaři. Moje otázka bude možná trošku obtížnější. Eh, týká se to eh, zemí, eh, kde dochází k velkému šetření, jako třeba u nás v Jirsku. Samozřejmě malé a střední podniky potřebují úvěry, ale bohužel ten přístup dnes není. Možná proto, že banky se chtějí příliš jistit a hm, možná, že nemají ochotu riskovat současné prostředí. Mohla by komise v této souvislosti eh, sáhnout ještě po eh, dalších řešeních tak, aby se rozšířily možnosti mikrofinancování v EU? Děkuji vám, pane komisaři. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Mě velice těší, že téma malých a středních podniků je tady nastoleno. Jsem velice rád, že od včerejška o tomto diskutujeme. Už Včera jsme e, začali, zabývali jsme se například tomu, jak napomáhat přístupu k investicím, k úvěrům, jak to začne do 8. rámcového programu pro malé a střední podniky, pro mikropodniky, co teď konáme pro malé a střední podniky a podobně. Jak už jsem teď uvedl, a uvedl jsem to i včera večer, podpora malým středním podnikům je pro mě prioritou z mnoha důvodů. Především Musíme mít na paměti, že jsou zásadním nástrojem k tomu, abychom vyšli z krize. V Evropě 2020 je, je jádrem ekonomiky reálná politik, eh, ekonomika a malé a střední hm, podniky představují krevní oběh eh, naší reálné ekonomiky. A zejména, eh, když se na to podíváme z perspektivy i z, ze sociálního hlediska, eh, Malé a střední podniky mají určující úlohu, protože právě ty vytvářejí nebo mohou vytvářet nová pracovní místa v EU. I když dojde k restrukturalizaci, i když bude probíhat restrukturalizace velkých e, podniků. Proto malé a střední podniky musí mít podmínky k tomu, aby mohly být konkurenceschopné. Konkurenceschopnost to znamená inovace. A znamená to pomáhat malým a středním podnikům, aby měli přístup k úvěrům. Díky také podpoře parlamentu se podařilo schválit směrnici, které jsou součástí Small Business Act ohledně spoždění plateb ze strany veřejných orgánů. A to je velký eh, výsledek, velký úspěch a já doufám, že 24 měsíců od října to skutečně aplikují, nebo se ještě dříve, že to, eh, co možná nejdříve, že budou aplikovat eh, tuto normu která nyní je platná pro celou EU. To znamená, aby zhruba 180 miliard eur Eh, byly využity pro malé a střední podniky v tomto eh, smyslu a s tímto cílem. A také jsem uvedl v život, jak jsem zdůraznil v tom dokumentu ohledně malých a středních podniků. A Finanční fórum eh, pro malé a střední podniky, což je nová instituce v rámci komise a tam se hovoří právě o možnosti přístupu k úvěru a není náhodou, že londýnská burza eh, poprvé už eh, se zúčastnila tohoto jednání, to je velký signál z Velké Británie, že finan, svět finančnictví podporuje i malé střední podniky a že má to zájem, takže ekonomika, finanční ekonomika podporuje reálnou ekonomiku a to si myslím, že je důležitý signál. Já se zavazuji k tomu, že chci nadále eh, pracovat ve prospěch tohoto fóra malých a středních podniků. Eh, pak se tu jedná o další věci, jako je rizikový kapitál v přeshraničních stycích eh, a mm, pak se jedná o další Eh, další slabá místa, které jsou například v, konte, eh, v kontaktu se investiční bankou evropskou. Chceme usnadnit eh, přístup ke komunitárnímu financování. Zabývám se osmým rámcovým programem. Dobré výsledky už jsme získali pro malé a střední podniky v určitých oblastech a včera už jsem to zdůrazňoval. Já nevím, zda poslanci, kteří jsou zde dnes, tam byli i včera. Co se týče REACH, tam jsme zrušili zdanění pro malé a střední podniky, u mikropodniků až u 90 a do všech eh, Evrops, jazyků Evropské unie byly, eh, bylo přeloženo nařízení REACH, což je silný signál zemna pro malé a střední podniky. Totež učiníme pro mikropodniky v oblasti stavebnictví. Vedl jsem celou řadu schůzí ohledně mikroúvěrů. Zabýval jsem se tím například na schůzi před dvěma týdny v Bruselu eh, se zástupci italské vlády a nového orgánu pro mikroúvěry, který si myslím, že je příkladem dobrého fungování takovéhoto orgánu. Je dobré, aby si aby si eh, podobné orgány vyměňovaly mezi sebou osvědčenou praxi a navzájem aplikovaly tyto výsledky. Co se týče tedy eh, určité nevyrovnanosti v, eh, v aplikaci nebo v době aplikace těchto norem, je pravda, že musíme bojovat proti zdlouhavému byrokratickému postupu Někdy za to pravda eh, může tedy eh, byrokratická, eh, byrokratická pravidla, která vycházejí z Evropské unie, ale někdy jim k tomu značně přizvukují i byrokratická pravidla z národních států. Takže je třeba, aby i národní státy aplikovaly ten test, o kterém jsem hovořil, který už uplatňuje Evropská komise. Aktualizace Small Business Act Eh, je tématem, eh, o kterém budu hovořit, eh, až budu projíždět jednotlivými členskými státy a budu se přitom snažit tedy podněcovat členské státy, aby zrychlili přejímání těchto norem do svých právních řádů. Paní předsedající, máme opravdu veliké spoždění. Omlouvám se, paní předsedající, to je tak důležité téma a pro mě je tak zavazující, Eh, že jsem se nechal unést. A hovořil jsem déle, než jsem čekal, takže se vám omlouvám, omlouvám se i celému parlamentu. Thank you very much. Děkuji vám, pane komisaři. A nyní první otázka na pana komisaře Ševčoviče. Já doufám, že to budeme schopni zodpovědět velice rychle. Je to otázka paní eh, Binkivičute a týká se to strategie komise v oblasti rovnosti příležitosti. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, jsem rád, že tato otázka zde zasnívá, poněvadž mám dobrou zprávu. Od 1. ledna v komisi, v komisi pracuje více žen než mužů. Je to poprvé a my jsme velice hrdí na tento výsledky myslíme, že naše naplňování politiky se bude dále zlepšovat. Eh, pokud se týče, eh, to, to platí tedy jak manažerských pozic, tak také pozic administrativní. Eh, Toto je de facto něco, co bychom chtěli dále pokračovat do roku 2014 a sice 25% by žen by mělo být v nejvyšších eh, manželských postech, 30% eh, ve středních a v nemanželských kolem 42%. Musím říci, že počet žen v manželských a nemanželských pozicích se obrovským způsobem zlepšil a e, my budeme pokračovat dále například tam, kde e, bude potřeba nahradit e, lidi odcházející do důchodu, tak tam by skutečně mělo být zhruba alespoň těch 30 žen, které budou nově přicházet na tato místa. Pokud se týče vaší otázky, já jsem se snažil porovnat situaci v jiných institucích a musím říct, že v Evropském parlamentu jste na tom velice dobře. V radě to není až tak růžové, ale ty, eh, ta situace je tam prostě jiná. Ale já si myslím, že nejlepším způsobem, jak pokračovat vpřed, je pokračovat v naší politice výměny osvědčených postupů, výměny zkušeností při provádění našich politik. A já jsem si jistý, že náš, eh, naše administrativa a naši generální tajemníci se touto otázkou zabývají zcela pravidelně a určitě eh, to vše, toto úsilí povede k přiměřeným výsledkům. Paní Blinkevičute. Pane komisaře, děkuji vám za dobré zprávy. Já eh, vítám ten rostoucí počet žen v komisi, ale mám ještě doplňující otázku. Eh, jak dlouho myslíte, komise ještě bude potřebovat k tomu, aby eh, na těch vysokých manželských postech bylo ne 25 nebo 30 žen, ale podstatně více? Vy jste také hovořil o tomto cíli a možná, že jste neodpověděl úplně přesně na moji otázku. Co si vy, jakožto příslušný komisař, myslíte o strategii rovnosti mužů a žen a o šancích žen dostávat se na kvalitní a dobré a vysoké pozice ve všech institucích EU, abychom byli příkladem Eh, soukromému sektoru. Takže já, jsem, já bych chtěla ještě také rozšířit otázku paní kolegyně a eh, chci se zeptat, zda podobná strategie rovnosti existuje také eh, mezi pracovníky z nových členských zemí, které, kteří jsou najímáni institucemi. Děkuji vám. Děkuji za doplňující otázky. Já souhlasím s tím, že čísla, o kterých jste eh, hovořil, respektive já jsem o ně hovořil, nejsou možná na první pohled dostatečně ambiciozní do budoucnosti. Ovšem, my, když jsme v komisi v roce 1995 zahájili politiku rovných příležitostí, tak se nám podařilo zpětinásobit počet žen na významných pozicích, čili jich tam dneska skutečně pětkrát tolik než dřív. Samozřejmě, že musíme eh, vycházet z té základny. Na samém začátku To byla velice nízká a eh, také samozřejmě máme určité prostředí, ve kterém se pohybujeme a to je už otázka, respektive odpověď na otázku druhou Eh, pořád jsou zde je otázka z dalšího zlepšování podmínek pro zaměstnávání žen. Eh, my skutečně musíme vytvářet že podmínky pro to, aby ženy mohly pracovat na těch vysokých pozicích, to znamená eh, podmínky pro sladění života soukromého, péče o děti a pracovního života. A já si myslím, že to se nám daří a že už jsme dosáhli poměrně vysokého standardu Evropské unii. Vidíte na různých místech, v různých českých zemích různé úrovně, na kterou jsme se už dopracovali. Z tohoto důvodu eh, moje kolegyně a místopředkyně komise eh, eh, Redingová navrhuje strategii zvanou genderová rovnováha v podnikání a v rámci tomu proběhnou diskuse eh, s obchodní sférou a Eh, potom postupné vyhodnocování. Prostě jak toho dosáhnout? Mají to být nějaké kvóty, které budou závazné, nebo je to spíše otázka pro různé pobídky, zejména pro ta DG, která mají potenciál, aby něčeho dosáhli. A já věřím, že po těch dvou měsících eh, veřejné debaty toho dosáhneme. Děkuji, pane komisaři. Omlouvám se, že jste eh, se tolik čekat. Omlouvám se také tlumočníkům za přetavování. Otázky, které se nepozvi, nepodařilo zodpovědět, budou zodpovězeny písemně. Já nyní tedy a ještě dávám slovo panu Kelimu. Já bych s dovolením chtěl eh, něco poznamenat, netýká se to vás osobně, je to otázka organizace eh, otázek. Eh, vlastně nikdo z poslanců neví eh, předem, kolik otázek eh, bude položeno, kolik doplňkových otázek, jak dlouho se bude odpovídat a hm, v podstatě vůbec nevíme, kolik času bude mít který komisař na odpovědi. To samozřejmě je neudržitelné. Paní kolegyně Lotford tady čekala zbytečně a tím zmeškala další termín, který dneska ještě večer měla. Čili ono by skutečně bylo dobré, dobré, kdybychom předem věděli, kolik otázek bude zodpovězeno. Já nevím, eh, toto zodpovídání písemně, eh, de facto to potom nemusíme mít ústní otázky, to můžeme ty otázky zasílat rovnou e-mailem. To samozřejmě není kritika na vás, vy jste to zvládla v dané situaci velice dobře. Děkuji, děkuji vám, pane Kelly, za to, co jste řekl. Já musím říci jako místo předsedkyně, která je spolu zodpovědná za dobu otázek, eh, já mě skutečně velice Eh, záleží na tom, abychom naplňovali to, co máme v interinstitucionální dohodě, a to znamená, že se budeme snažit zlepšovat eh, organizaci eh, tady této doby interpelací. Já jsem ráda, že pan Ševčovič to tady zažil dneska na vlastní kůži a doufám, že to vlije do řešení situace novou dynamiku, když budeme příště vyjednávat o interinstitucionální dohodě. Já vám tedy děkuji, pane Kelly, za to, že jste to zde nadnesl. Děkuji také tlumočníkům a nyní vyhlašuji přestávku do 21. hodiny, čili asi na 7 minut.